Rád bych vás poprosil, abyste se zaujali svá místa, dámy a pánové. Opět tedy můžeme zahájit naši rozpravu, naše jednání. Takže ještě jednou vás prosím, abyste si všichni sedli na svá místa. A tím se tedy dostáváme ke druhému kolu. Nemáme tady žádné nové kandidatury na funkci předsedy Evropského parlamentu a podle jednacího řádu tedy žádné ty kandidatury jsme nedostali. Byl jsem informován, že ty kandidatury z prvního kola všechny zůstávají. To znamená, já bych pouze poprosil, abyste opravdu všichni dostali tedy opět své hlasovací lístky, obálky s hlasovacími lístky, takže prosím, prosím vás o to, abyste všem rozdali, abyste si rozdali také mezi sebou tedy ty hlasovací lístky, takže ještě jednou chci poprosit všechny voliče, aby zaujali svá místa a já bych vás poprosil, abyste tedy opět šli, nebo se připravili na abyste se připravili na hlasování. Takže prosím vás, abyste mi dali vědět, kdy už všichni opět dostanou na svá místa. Pan Hetmark tady stále není. Víme, kde je? Kde je pan Hekmark? Tak prosím, na místo. Takže chci vědět, zda-li všichni, kdo mají právo hlasovat, jsou na svých místech. Tak, tady mě snad nikdo neposlouchá. Takže tímto zahajeme druhé kolo hlasování. Takže je třeba zjistit, zda opravdu všichni jsou. Pan je, je zde. Paní Dorc je také, ano, je tam, je na svém místě. Ano, takže všichni, všichni, kdo tady budou počítat, kdo budou dohlížet, jsou zde. Dobře, Ich Chtěl bych se zeptat, zda všichni poslanci a poslankyně odevzali své hlasy. Chce ještě někdo hlasovat? Prosím. Ich wiederhole meine Frage. Haben alle... Tak já se chci ještě jednou zeptat, zdali všichni odhlasovali. Tak mě prosím, dejte signál, až tomu tak bude. OK, ich darf, äh, der Kollege möchte. Tak, kolega tady chci ještě hlasovat. Ještě jednou se zeptám. Mohli byste mi naslouchat, prosím. Chci se zeptat, zda všichni poslanci odhlasovali. Ano, tak pokračujeme. Takže, co se týče té třetí volby, chci se zeptat. Všichni odevzdali své hlasovací lístky. Je tu v místnosti ještě někdo, kdo nehlasoval? Tak tímto je toto hlasovací kolo u konce. Takže teď bych poprosil, aby všichni aby všichni skrutátoři přišli do místnosti R11 a na další zasedání vás samozřejmě opět zvoláme zvony a tímto tedy přerušuji jednání.